Pokračujeme v zasedání. Eh, zápis ze včerejšího zasedání byly rozeslány a pokud eh, nebude připomínek, eh, budeme předpokládat, že zápis tak.